And so, dear colleague, we can... Milí kolegové, milé kolegyně, můžeme začít? Vím, že jsme právě měli velmi zajímavé setkání eh, k tématu eh, zprávy o provádění Erasmo+, Plus, jde o první zprávu, kolega Zver to má na starosti a slyšeli jsme spoustu zkušeností eh, na toto téma. Budu pokračovat italsky, pokud mi to dovolíte, ale ještě předtím bych chtěla poděkovat eh, panu Rubikovi, který nahrazuje předsedu výboru ITRE, pana Buska. Je totiž moment, pan Buzek je teď v Rakousku. A začneme naše společné zasedání. Já jsem velmi potěšena, že máme poprvé příležitost být společně. A teď už přejdu opravdu do italštiny, protože to je pro mě snažší. Takže nejdříve je zapotřebí přijmout pořad jednání. Já vás tímto prosím o přijetí pozměněného pořadu jednání. Eh, řeknu vám také, jaký máme jazykový režim. Máme francouzštinu, němčinu, italštinu, angličtinu, řečtinu, španělštinu, portugalštinu, češtinu, maďarštinu, polštinu, eh, rumunštinu a bulharštinu. Eh, vše se vysílá na webu. A myslím, že všechny skupiny tady jsou zastoupeny. Účast je tedy dobrá. Ale kromě té fyzické účasti se o tuto iniciativu můžeme podělit také na webu. Máme dnes tedy společné setkání s výborem ITRE, jde o první rozpravu. Prosím o klid. Děkuji. A jde o návrh společné zprávy, kterou jsme eh, opravdu chtěli. Jde nám o jednotnou politiku EU pro kulturní a tvůrčí odvětví. Já bych chtěla poblahopřát oběma zpravodajům Eh, panu Ellerovi a Morkanovi za jejich dobrou spolupráci, chci poděkovat a děkuji také za velmi intenzivní práci, kterou odvedli. Je to vlastně v podstatě poprvé, kdy výbory pro kulturu a eh, průmysl eh, pracují na nějakém textu, který vychází ze společné vůle. Měli jsme zde zelenou knihu, měli jsme zprávu v tomto parlamentu v předchozí legislatuře. A teď máme eh, možnost znovu spustit strategii, která podle nás má, nedostatek, eh, má nedostatky v oblasti implementace ze strany komise. Myslíme si, že jde o jedno z nejsvětnějších odvětví v Evropě. Hovoří se o 5% eh, HDP a o asi 8 tisících pracovních míst. A v každém případě si myslíme, že eh, jde o odvětví, které bylo během krize anticyklické. Eh, vznikaly nové kulturní podniky, kreativní podniky a vytvářely jednak pracovní místa na úrovni eh, výjimečnosti, a jde také o velkou oblast, kde dochází k k zvyšování konkurenceschopnosti Evropy, k inovacím, eh, vlastně využití eh, rozmanitosti Evropy, což je asi jeden z nejdůležitějších rysů Evropy. To jsou podle mě důvody, proč je pro nás eh, potěšením mm, mít toto setkání a myslím si, že eh, tímto můžeme dát také impuls eh, prioritě tomuto bodu. Teď eh, už předám slovo našim hostům, na čímž je zároveň také vída, vítám. Mám tady spolupředsedu výboru ITRE, pana Rubika, a já mu předávám slovo. Ja, recht herzlichen Dank. Děkuji za slovo. Ehm, kolegyně Kosta, jakožto předsedající, Eh, má velkou odpovědnost spolu s ostatními kolegy eh, z výboru ITRE i KULT. Já jsem potěšen, že dnes máme první setkání, takže v podstatě na horizontální úrovni probíhá naše setkání a oba výbory eh, mohou se zaměřit na toto důležité téma průmyslového odvětví. Kulturní průmysl bude nabývat na významu v budoucnosti Eh, my všichni prožíváme určitou revoluci. Máme zde reálný svět a ten se odráží ve virtuálním světě. A virtuální svět eh, staví na mnoha možnostech, algoritmech. Naši e, mladí jsou s tím konfrontováni s novými možnostmi komunikace, e, se sociálními médii, e, s přímou eh, digitální ekonomikou, s jejím využitím. A já si myslím, že jde o důležitou výzvu. A víme, že tady máme možnost 12 milionů pracovních míst. Ty mohou generovat velmi dobrý příjem a je proto mimořádně důležité, abychom měli obecný přístup pro tato eh, kulturně tvůrčí odvětví. Eh, stejně tak tady budou hrát důležitou roli dohody o volném obchodu, při prosazování práv duševního vlastnictví. A to je zejména důležité pro kulturu, kulturní odvětví. A vidíme, že kulturně tvůrčí odvětví budou i v budoucnosti vytvářet další pracovní místa. Myslím si, že můžeme být ve vedení a Evropa v 21. století bude vypadat jinak, bude se pohybovat mnohem rychleji a s velkým s velkou jistotou se dívám na tuto šanci, která je šancí pro naše eh, občany. Má vliv na pozici EU ve světě. Nechceme Evropu, která se rozpadá, ale chceme silnou Evropu, která eh, staví na eh, té jednotě v rozmanitosti. Děkuji milému kolegovi Rubikovi. Dáme hned slovo oběma zpravodajům a já bych chtěla jenom doplnit, že osoby, které jsou do toho zde eh, jsou zapojeny do toho odvětví, tak těch je dva půlkrát více než v automobilovém průmyslu a pětkrát více než eh, v chemickém průmyslu. A eh, myslím si, že na základě takovýchto čísel můžeme získat i trochu větších pozornost. Myslím si, že nás čeká zajímavá cesta, zajímavá diskuze Jednak máme určitou eh, horizontální teď eh, práci, můžeme tedy pracovat na horizontální strategii. A myslím si, že jde také o eh, řešení výzev. Nemám na mysli jenom technologie, ale také dovednosti, což je další balíček, který se blíží. A e, také EFSI, o tom se moc nehovoří e, v souvislosti s e, kulturními tvůrčími odvětvími. Nyní má slovo pan kolega Eller. Máte pět minut a poté bude následovat Luigi Morgano, také bude mít pět minut. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, pane Rybigu, dámy a pánové, vážení kolegové. Především, a není to jenom se stvořilosti, chci poděkovat za to, že nás tady tolik. Myslím, že od počátku vidíme, že pracujeme na jednom textu. Je to obvyklý postup podle článku 50. A od samotného počátku oba sekretariáty přišly z pokyny od zpravodajů, kteří pracují na společném textu. A ta pracovní atmosféra byla nesmírně pozitivní. Za druhé chci poděkovat oběma předsedům, protože na začátku panovaly obavy, museli jsme komunikovat jeden navzájem. A já myslím, že ten výsledek je celkově pozitivní. A za třetí chci poděkovat celé řadě žen. Možná se za chvíli zmíním o meziskupině pro kreativní odvětví a je tam spousta ambiciozních eh, Dám a pánů chci poděkovat nejrůznějším kolegům a kolegyním, kteří nám pomohli s tím, že bychom měli pracovat společně a prostě upozornit na význam kreativních odvětví, získat víc peněz, dosáhnout větší soudržnosti a synergii ve financování a ve finančních nástrojích. Správně jste zmínili částky to, o čem já teď mluvím, protože my jsme si to museli trošku rozdělit, pohled ITRE, ale je to společná zpráva, my plně souhlasíme s argumenty a s částmi, které zpracoval Výbor pro kulturu a naopak, ale logicky jsme dva zpravodajové a je možné, že já se na to podívám spíš z pohledu Výboru pro průmysl a Luigi spíš z hlediska kultury, ale je to jedna zpráva. Ta čísla jsou důležitá, protože zatím nebylo v některých částech komise pochopeno a také to zatím nepodpořili členské státy. Kreativní odvětví v Evropě, a to bychom měli opravdu lidem tloust do hlavy, představují víc než 4 miliony pracovních míst, to je 3,8 pracovníků a přináší to více než 550 miliard do HDP a jak bylo řečeno, je to zhruba 5 celkového HDP Evropy a zhruba 5 veškerého exportu EU. zaměstnává více než 2,5 krát eh, tolik, co automobilový průmysl. Když se podíváte na specifické sektory v horizontu 2020, mnohem menší odvětví dostávají dvakrát nebo třikrát víc peněz, pokud jde o výzkum. A v tom se tak trošku odráží nedostatky programu Kreativní Evropa. Já myslím, že navzdory všem těmto skutečnostem komise zatím nespracovala soudržnou průmyslovou politiku pro tento významný sektor a je to poslední sektor, který se snažíme myslet tímto směrem, ale je důležitý. Komise pracuje na legislativních předpisech, snaží se řešit autorská práva, kulturní dědictví, eh, inovativní malé a střední podniky, kulturní činnost, věci, které jsou vysoce elegantní pro malé a střední podniky v Evropě, ale a pro kreativní podniky v Evropě, ale vytváříme rámcovou le- eh, legislativu, je to regulační úsilí, ale nezaměřili jsme se na odvětví jako takové. Takže je opravdu důležité, abychom to udělali, abychom to dělali společně s komisí a některá z těch čísel, která předkládáme v této zprávě, vycházejí ze studie, kterou komise za pár dní zveřejní. Takže musíme úzce spolupracovat s příslušným generálním ředitelstvím a musíme ale také potřebujeme víc aktivity na straně komise. Cílem zprávy je identifikovat hlavní věci, které se týkají všech zúčastněných. Kulturní a kreativní odvětví v Evropě je možná rozmanité, ale všichni akteři mají stejné obavy. Jde o přístup k financím, prosazování mladých talentů a rozvoj dovedností. Navíc v 21. století Evropa s přechodem k digitální ekonomice nahrazuje stále více výrobní proces kreativními odvětvími. Mění se hodnotový řetězec a protože nemáme harmonizovanou definici toho, co je to kulturní a kreativní odvětví a jaké to bude do budoucna, je to zřejmě jeden z hlavních důvodů, proč toto odvětví zatím nebylo uznáno jako odvětví srovnatelné, jako jsem říkala, s dalšími, jako je třeba automobilový průmysl. První krok, když jsme začali pracovat na této zprávě, byl navrhnout následující definici, která bude základem pro budoucnost evropských politik pro toto odvětví. A je to opravdu důležité, nějakou dobu nám to trvalo. Ta definice bude kulturní a kreativní odvětví jsou ta odvětví, která vychází z kulturních hodnot, jednotlivé kreativity, dovedností a talentu s potenciálem vytvářet bohatství a pracovní místa přes hodnotu z hlediska duševního vlastnictví a patří tam následující sektory, které vycházejí z kulturního a kreativního vkladu. Architektura, archivy a knihovny, řemesla, audiovize, včetně filmu, televize, videogem, multimédií, kulturní dědictví, design, průmysl vycházející z kreativity, módu, festivaly, knihy, divadlo, rozhlas a vizuální umění. A je to opravdu důležité, protože když se podíváte, jak oni se sami prezentují, vidíme, že ty zastřešující organizace nepostihují úplně všechno. Jak už bylo řečeno, je to důležité, protože potřebujeme politická řešení ušitá na míru pro tato odvětví a potřebujeme to i zejména z hlediska financování. Musíme lépe přizpůsobit programy financování. Tato odvětví musí být prioritou ve výzkumném programu Horizon 2020. Musíme plně využít potenciál, potenciální synergie mezi jednotlivými politikami a programy EU regiony velice dobře vytvářejí klastry a spolupracují. Můžete to prosím uzavřít? Ano, už se blížím ke konci. Takže, co je naším záměrem? Prakticky musíme ten sektor definovat. Musíme k němu přistupovat stejně jako k jiným důležitým sektorům v Evropě. Musíme přizpůsobit programy a chceme víc společných výzev, Myslíme si, že musíme podpořit to, že prostředky jako třeba na vzdělávání mládeže by mohly trošičku víc odpovídat tomu, co je v tomto odvětví. A další věc, hodně se mluví o reindustrializaci Evropy. Kreativní odvětví by mohla být klíčová. Tady bychom skutečně mohli dosáhnout reindustrializace Evropy a to je důležité pochopit. A to je také naším cílem daleko nad rámec této, smlu- této zprávy. Není to vůbec poslední krok. Děkuji. Mluvám se, dobře, děkuji. A nyní Luigi Morgano. Maximálně pět minut. Děkuji. Já se především eh, připojím k těm neformálním poděkováním a eh, samozřejmě eh, také eh, ke spolupráci. Eh, ta data to, byly, ta byla východiskem pro iniciativu, proto to je tedy z vlastní iniciativy a dalším bodem východiska byla definice. Ta definice měla být co nejjasnější, abychom pak eh, měli možnost to, eh, aby to fungovalo v operativě. Takže nezbytné, aby to bylo konkrétní. Já jenom zdůrazním pár věcí a samozřejmě beru v potaz také to, kolik máme času a v případě potřeby tak zareaguji na veškeré dotazy nebo připomínky kolegů. Myslím si, že je důležité zdůraznit duální hodnotu eh, s odkazem na celou řadu aspektů, například eh, zprávo, vztah mezi uměním a kulturou a technologií a to v souvislosti s tím, že potřebujeme podporovat kulturní, jazykovou a další rozmanitost, potřebujeme stavět na eh, hmotném i nehmotném kulturním dědictví. Kromě toho se tady řešilo také téma zaměstnanosti, to je naprosto relevantní. Potom inovatní aspekty a to, co to nese pro další odvětví, jako je obchod, cestovní ruch, digitální technologie, to je naprosto elementární a zásadní. Zatím je také další téma, které jsme neopominuli, týká se to, to je operativní části a to je ehm, kulturní diplomacie v Evropě. A také je zde potřeba eh, zvážit krizi v oblasti zaměstnání. Proč to říkám? Je zapotřebí připomenout, že v těchto odvětvích eh, pracují zejména mladí mezi 15 a 29 eh, lety a ten jejich počet nebo mm, mm, procentní poměry největší oproti všem možným dalším odvětvím. Eh, kromě toho eh, se jedná eh, velmi často o mikropodniky, které mají méně než 9 zaměstnanců a ty představují téměř 90 toho celého evropského kontextu, což je další údaj, který je podle mě velmi důležitý. A když probíhala hospodářská krize po roce 2008, tak toto odvětví se ukázalo jako nejvíce odolné. Kromě toho tady máme další aspekt, které bych, který bych se dovolil připomenout, a sice, že eh, je velmi těžká delokalizace. A to je podle mě důležité i s výhledem na budoucnosti. Eh, jde o to, abychom zachovali ta pracovní místa. Potom vzdělávání a odborná příprava je jasné, že tady můžeme ještě některé věci vylepšit, abychom ehm, nabývali eh, kreativní dovednosti už od útlého věku. Jde o eh, vytváření programu, úplnost ehm, studijních programů a tak dále. A další věc, kterou je třeba napravit, je eh, přítomnost i na obecnější úrovni, a sice, že tady máme kulturní a tvůrčí odvětví, a potřebujeme eh, mít eh, tu jedinečnost, výjimečnost, tak abychom měli dostatek lidských zdrojů, které budou připraveny a schopny eh, se rozvíjet a zasáhnout s kolegou jsme potom se zabývali některými širšími aspekty jiných odvětví, eh, kde by to mohlo přinést pozitivní výsledky jak ve vyšším vzdělávání, tak i v nižších stupních vzdělávání, což je podle mě také další odpověď na konkrétní potřebu eh, jednat v oblasti zaměstnanosti. O co nám eh, v zásadě jde? Já už koukám na čas, že běží. Jde nám o to, abychom dosáhli co nejširšího politického koncenzu, abychom komisi vyslali signál, který bude co nejjasnější a nejsilnější. A sice, že chceme říci, že parlament má za to, že potřebujeme jednotnou soudržnou politiku eh, a v dlouhodobou pro kulturní a tvůrčí odvětví a od exekutivy samozřejmě očekáváme to, že to bude co nejkonkrétnější. Kolega Eller už hovořil také o tématu financování, to znamená přístup k financím při využití existujících programů, v eh, lepšího využití EFSI a propojení eh, strukturálních fondů. A také tady máme mechanismus eh, záruky mm, tvůrčí Evropy, což je už velmi konkrétní způsob, kterým se můžeme ubrat. Takže zlepšení přístupu k financím, potom máme eh, boj proti padělůkům, který je třeba vylepšit, zintenzivnit, potom ochrana autorských práv, to je také důležitý základní prvek. Objevily se určité problémy eh, v italské, francouzské a německé verzi. Byly to problémy s překladem do této jazykové verze, ale to už jsme opravili. Všechny ty jazykové verze už jsou v souladu. Víme, že pozměňovací návrhy mají stanovenou lhůtu na 6. Eh, září. Rád bych to řekl už teď, abyste byli informováni. A na závěr poslední aspekt. Máme omezený rozsah eh, toho stanoviska, takže jsme tam nemohli dát úplně vše, byť jsme se snažili, aby to bylo co nejúplnější. A s kolegou Ellerem jsme se shodli na tom, že předložíme také několik společných pozměňovacích návrhů právě proto, aby ten obrázek byl celkový, ucelený. Paní předsedající, já si myslím, že ta práce bude velmi integrovaná. Teď budeme mít první kolo připomínek. Nejdříve se dostanou slovo stínový zpravodajové a potom eh, bude následovat druhé kolo, tomu bude předsedat eh, můj kolega. Eh, pane kolego, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Oczywiście też přiłączam się do gratulací. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Také já bych chtěl poblahopřát zpravodajům. Tato zpráva je vynikající. Myslím, že text odráží ty nejdůležitější otázky. Už v 90. letech došlo k velkému rozvoji v eh, kulturním a kreativním odvětví. Tato odvětví vytvářela mnoho pracovních míst a mělo to významný podíl na HDP. Potřebujeme strategické investice ve prospěch eh, tvůrčí kulturní rozmanitosti, sociální soudržnosti, tvorby pracovních míst a hospodářského růstu. Potřebujeme také širokou kulturní nabídku eh, v digitálních obsazích to nám pomůže šířit eh, poselství zakládající se na evropských hodnotách. Samozřejmě také potřebujeme technologické inovace na všech možných úrovních, eh, včetně regionální i celostátní. Je třeba zvyšovat mobilitu umělců. Celé toto odvětví musí být přitažlivější. Mobilita je jednou z cest, jak podporovat evropské podniky a evropské kulturní odvětví a tvůrčí odvětví. Je třeba jim umožnit, aby se mohli třeba z regionálního eh, stupně posunout na celostátní. Proto potřebujeme udržitelná partnerství eh, mezi zaměstnanci těchto odvětví na základě pravidelných konzultací. Je třeba sledovat, co se v odvětví děje, je třeba odstraňovat překážky, které znemožňují mobilitu, je třeba zvolit ty nejvhodnější nástroje. To vyžaduje i pomoc ze strany EU tomuto odvětví. Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska by mělo dojít k nějakým konkrétním změnám, například zdanění, by mělo být eh, upraveno, pokud se jedná třeba o kulturní statky nabízené online. Pak tady jsou eh, možné zdroje financování, například z EIB a dalších zdrojů. Pokud chceme, aby kreativní odvětví bylo co nejvíce stimulující, je třeba usnadnit přístup k financování. Systém zdanění by také měl zohledňovat potřeby tohoto průmyslu je třeba uvolnit eh, potenciál kulturního a tvůrčího odvětví a měli bychom mít také umělecké vzdělávání na školách. Děkuji, předsedkyně. A nyní kolega Jose Blanco López za ITRE. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, oběma spolu zpravodajům za jejich práci velice dobře vystihli problémy financování kulturního a tvůrčího odvětví a nutnost zlepšit znalosti a vzdělávání v těchto oborech už od raného věku. Podle mého názoru se jedná o vynikající základ pro další práci. Je složité určit váhu kulturního a tvůrčího odvětví už z podstaty věci samé a také kvůli tomu, že nemáme společné a statistické vyčerpávající definice. Nicméně paní předsedkyně tady uh, hovořila, že vlastně přispívají i do HDP. Kulturní a tvůrčí odvětví také ukázala velkou odolnost během celé krize, byla schopna vytvářet nadále pracovní místa, hospodářskou aktivitu i v době, kdy jiná odvětví se rozpadala. Kulturní odvětví také stělesňují významné hodnoty v revoluční době, kterou prožíváme. Jsou zdrojem kreativity, inovací, diferenciace a jsou základem pro novou digitální ekonomiku a digitální obsahy. Proto si myslím, že Eh, reforma duševního vlastnictví, která se chystá, by měla právě znamenat i posílení kulturního odvětví, boj proti padělání a pirátům, boj proti eh, přenosu eh, příjmů tvůrců na jakési skryté platformy, které pořádně nezodpovídají za obsah, který hostí. Je třeba, abychom takto posílili kulturní a tvůrčí odvětví do budoucna, musíme hájit jeho prvořadý kapitál a tím prvořadým kapitálem těchto odvětví je právě duševní vlastnictví. Také si myslíme, že je třeba eh, zvážit ještě ve zprávě eh, posílení eh, sociálně pracovních otázek protože tento toto odvětví má svá specifika a je třeba, aby pracující v tomto odvětví eh, měli lepší sociální ochranu, která zohlední jejich specifika i třeba v oblasti mobility. Jsem přesvědčen, že ten dialog bude velice plodný a zajímavý. Děkuji. Gracias. Eh, ahora el, eh, la... Dobře, nyní má slovo paní kolegyně Clarking, já jsem vás neviděla, omlouvám se. Thank you. Thank you, Chairman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, jsem velice ráda, že jsme dnes tady a sešli jsme se nad tímto návrhem zprávy. Je třeba zdůraznit, jak důležitá jsou kulturní a tvůrčí odvětví a jsem ráda, že tak činíme zde společně dva výbory bok po boku. Jsou důležitá pro Evropu a také pro Spojené království, někdy eh, bych se říká, že bychom možná o tom měli hovořit více. A tohle je právě příležitost pro to, abychom mohli hovořit o úspěšnostech tohoto odvětví. Je třeba k tomu přistupovat pokud možno pozitivně a také dívat se kupředu, tak abychom těmto odvětvím umožnili další růst. A na to bychom se měli dnes zaměřit. Eh, měli bychom být skutečně vůdčí úlohu v těchto odvětvích a zároveň nesmíme ale podkopávat ty podnikatelské modely, které už fungují eh, dobře v některých oblastech, tak, abychom eh, vlastně nevyvolali nějaký nežádoucí dopad na to odvětví. Takže jeden aspekt zprávy se týká eh, práv duševního vlastnictví. Je třeba tato práva posílit, je třeba se zamyslet nad tím, jak můžeme kvantifikovat hodnotu duševního vlastnictví. Myslím, že je velice důležité pro kulturní i tvůrčí odvětví, aby se to skutečně stalo eh, jádrem našich snah, aby eh, umělci byli takto chráněni nějakým konkrétním nástrojem. Musíme také konkrétně zdůrazňovat eh, boj s nezákonným stahováním a pirátstvím. Musíme poukazovat, jakou škodu to působí těmto odvětvím. Eh, je třeba, aby naši tvůrci měli k dispozici nástroje, které je vlastně chrání a zabrání takovému mm, to piráctví. Pokud jde o odměňování umělců, já samozřejmě eh, věřím v to, že naši eh, umělci si zaslouží odměnu za hodnotu své práce, své tvorby, Eh, také s přihlednutím ke kulturní hodnotě, jakou vytváří ve světle nových technologií, eh, které jsou dnes dostupné, kdy eh, se může používat streaming a jiné nové technologie, je velice obtížné pro některé naše tvůrce získat tu řádnou odměnu a ty procesy jsou někdy trochu nejasné. Já si myslím, že v této fázi není třeba žádat komisi o založení právního rámce. Myslím, že musíme respektovat smluvní volnost a Měli bychom se zaměřit především na zlepšování transparentnosti v tomto procesu, protože takto můžeme pomoci umělcům a tvůrcům. Domnívám se, že za tímto účelem nepotřebujeme nějaké právní předpisy, že můžeme najít i alternativní mechanismy, které zlepší transparentnost a umělci eh, potom budou mít pocit, že eh, ta situace je transparentní pro ně při vyjednávání smlouvy, samozřejmě při respektování té jejich smluvní volnosti. Eh, určitě bychom mohli hovořit o mnohem. Je třeba také zohlednit eh, směrnici o audiovizuálních médiích a souvisejících službách. Je třeba zajistit konzistenci mezi oběma přístupy, ale myslím, že je velice dobré, že se tady setkáváme dva výbory na jednou a že budeme společně hovořit o tom, jak chránit naše kulturní a tvůrčí odvětví. Děkuji. Della ITRE. E. Eh, z výboru ITRE Angelika Minári. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat, poděkovat oběma spoluspravodajům, panu Ellerovi, panu Morgánovi. Jsem ráda, že vedeme dnes tuto diskusi a že společně pracujeme na tomto důležitém tématu. Bohužel kulturní a tvůrčí odvětví eh, nejsou příliš často součástí parlamentní agendy, zvláště ve výboru ITRE. A to je tím nešťastnější, že si všichni uvědomujeme význam tohoto odvětví pro eh, růst a pracovní místa v Evropě. A proto tedy vítám zprávu předloženou oběma spoluspravodaj a těším se, že budu také moci přispět svým dílem. Podle mého názoru tato zpráva hovoří o důležitých otázkách kulturního a tvůrčího odvětví a sice jak je těžké definovat toto odvětví a jak je těžké zajišťovat srovnatelnost v členských státech, otázka padělání, autorských práv, přístupu k financím a vzdělávání. To jsou, myslím, největší překážky v této oblasti. Nicméně, Měli bychom se na to dívat i z jiného úhlu. Tato zpráva přichází v důležitý okamžik. Tato odvětví procházejí velkou transformací v digitální době a je třeba zajistit, že budou moci skutečně eh, těžit eh, z této digitalizace. Odvětví ovlivňují téměř všechna další odvětví, zvláště v době, eh, kdy tolik se používají informační a komunikační technologie. Jsou hnací silou ekonomiky v digitální době a přispívají značnou měrou k inovacím. Tato odvětví jsou často prvním východiskem pro inovace a nové podnikatelské modely a proto je zvláště důležité, abychom je více eh, zohledňovali, dokonce z nich třeba učinili i prioritu, když připravujeme právní předpisy v této oblasti. Je třeba, abychom budoucí politické iniciativy, jako je třeba směrnice o audiovizuálních mediálních službách, geoblocking, eh, reforma autorského práva, abychom všechny tyto texty sladili a zajistili vyváženost mezi spotřebiteli v těchto odvětvích a dalšími zúčastněnými stranami. Dále je třeba vytvořit funkční inovativní systém v Evropě, jak už o tom zpráva mluví, se zapojením všech různých aktérů, tak abychom zajistili vhodný přístup k financování a k podpoře nových podnikatelských modelů a partnerství. Tato zpráva přichází ve správný okamžik a je velice dobrým východiskem k dosažení všech těchto cílů a velice se těším na spolupráci. Děkuji. Eh, e hmm, děkuji paní kolegyni. Nyní má slovo Mircea Diaconu, stále za výbor pro kulturu. Și eh, se mulțumesc, dar mai ales domnului. Děkuji. Já bych vám také rád poděkoval. Zvláště bych chtěl poděkovat panu Ehlerovi. Pan Morgano je můj eh, přítel, takže mu nemusím děkovat veřejně. Když jsem připravoval zprávu o kulturním dědictví ve výboru pro kulturu, dělala jsem komparativní studii mezi rozpečty, které jsou v jednotlivých členských státech eh, přiděleny na kulturu, kulturní dědictví a podobně. A eh, pamatuji si některá eh, čísla z těch rozpočtů v kulturní oblasti. Teď jsem si tady prostudoval tu zprávu Eh, jsou tady reálná čísla týkající se hospodářské činnosti a jsou obrovská. Je vidět, že příspěvek eh, kulturních a tvůrčích odvětví do hospodářství jsou, je skutečně veliký když to srovnáme s tím, kolik z národních rozpočtů jde na kulturu. Ta situace v různých státech je odlišná, ale některé členské státy přispívají spíše směšně na kulturu. Třeba eh, v mé zemi je ten příspěvek 0,03 rozpočtu eh, určeno na kulturu. Přitom, když se podíváme na čísla týkající se hospodářské aktivity, jsou obrovská. Je tady veliký potenciál i v oblasti tvorby pracovních míst. A v tomto kontextu mám tedy návrh eh, pro spoluspravodaje, můžu předložit i pozměňovací návrh v tomto smyslu. Vyzývám je, aby navrhli členským státům změnu jejich rozpočtové koncepce, aby změnili přístup ke kultuře. Protože zatím se říká, že financování eh, evropskou otázkou, ale je třeba říct, že to spadá i na členské státy. Děkuji. La eh, parola alla, eh, a Martina Mikkels. Slovo má Martina Mikls za eh, GUE výboru pro kulturu. Děkuji, děkuji eh, zpravodajům. Jde mm, o zprávu, která je pro nás mimořádně důležitá a mimořádně eh, pozitivně působivá. Zejména to platí pro rozšíření mm, toho pojmu kultury a kulturních a tvůrčích odvětví ať už jde o odvětví vysoce kvalitní statku a tak dále. Nicméně jde o kulturní produkty. A měl bych smysluplné za to, kdybychom například uměleckou terapii nebo umělecké zprostředkování, to znamená služby, eh, do této oblasti také zahrnuli. Protože tyto služby jsou často velmi úspěšné, inovativní Možná, že už jste to nějakým způsobem eh, do toho pojmu zahrnuli, ale byl bych rád, kdyby to tam bylo výslovně. Potom eh, ty nástroje podpory a financování, už se hovořilo o vazbě na EFSI, nicméně ehm, je pravda, že bohužel momentálně až do roku 2016 Eh, do května letošního roku eh, vlastně se na využívání EFSI musíme dívat spíše kriticky. Až do května letošního roku u žádného z projektů kulturních a tvůrčích odvětví ani u ehm, odborné přípravy nebylo schváleno žádné financování z EFSI. Záruční fond s těmi 120 miliony v rámci tvůrčí Evropy. Nevím, zda se tím něco změní, když vyhradíme tyto prostředky na toto odvětví. Takže v tomto smyslu bychom byli rádi, kdyby eh, proběhlo hluboké vyhodnocení. Eh, v těchto odvětvích, já to řeknu závěrem, jsou příjmy tradičně velmi nízké. Ve zprávách se hovoří také o eh, nedostatcích při vytváření hodnoty. Nejde tady jenom o spravedlivé autorské právo, ale mm, také určitá férová díla, kdy ehm, například o firmu, která zaměstnává více spolupracovníků, protože si myslíme, že není možné, aby tato odvětví s takovou velkou mírou kreativity eh, při práci eh, byla takovým vzorem pro eh, nejistá pracovní místa nebo pracovní místa, s nízkými mzdami, protože potom ani mladí nemají eh, zájem na tom eh, vkládat do těchto odvětví svou budoucnost. A ještě jednou závěrem skutečně díky eh, zpravodajům. Bylo to pro nás opravdu zajímavé. Grazie Martina. Děkuji Martině. Nyní paní kolegyně Bilde z výboru pro kulturu i e, tre. Děkuji, paní předsedkyně. Já se snažím podporovat řemeslníky a proto jsem ráda, že řemesla se takto zhodnocují. Nedávno jsem předložila návrh na usnesení týkající se právě této tematiky. Připomínám, že ve Francii řemeslníci jsou eh, jejich 3 milionů, eh, je to přes 500 různých činností a 5 tisíc pracovních míst vzniká každý rok. Tato pracovní místa lze jen těžko delokalizovat, jsou nositeli tradičních dovedností, které jdou přes generace oblast, eh, eh, která je postižena pirátstvím a eh, paděláním. Je také třeba podporovat učňovství v této oblasti, ale zároveň nesmíme zasahovat do národních pravomocí v oblasti vzdělávání a nesmíme zapomínat na základní učňovské obory. Mám pochybnosti ohledně společné definice, která by usnadňovala sběr údajů a statistických informací. Hrozí tedy, že vlastně ohrozíme specifické definace pro jednotlivé členské státy, které jsou uspůsobené jejich právnímu a zákonnému rámci. Hovořili se o financování. Mluvíte o možnostech záručního mechanismu a programu Kreativní Evropa. Podle prvních odhadů Výsledky pro malé a střední podniky eh, nejsou eh, zatím dostatečné. Důležité je, aby ty eh, prostředky byly efektivně využity. Budu se tedy aktivně zapojovat do této problematiky tak, aby se skutečně nadále šířily naše kulturní a řemeslnické tradice. Děkuji, milé kolegyni. Máme za sebou první kolo připomínek a v, této, v tento okamžik předám předsedání svému kolegovi, aby se ujal vedení druhého kola. Já bych chtěl poděkovat eh, paní předsedkyni, eh, stejně tak jako zpravodajům a stínovým zpravodajům za jejich vyjádření. A teď se dostáváme eh, k části, kde se mají přihlásit ti poslanci, kteří se chtějí vyjádřit tomuto tématu. Budeme mít k dispozici maximálně dvě minuty na řečníka. Už tady mám dva první zájemce. A začneme paní Kamevert a prosím tedy o vaše připomínky. Děkuji. Děkuji také oběma zpravodajům. Já si myslím, že jde o dobré východisko, které teď máme před sebou. Je to dobrý základ pro naše další diskuze. A doufám, zároveň vycházím z toho, že na konci eh, budeme mít eh, dobrou zprávu. Já se omezím jenom na pár bodů, u kterých vždy trochu znervózním a reaguji na to velmi citlivě, když něco takového čtu. Ve zprávě je to bod číslo 8, kde jde o přísnější sankce a podporu eh, systému zpětné vysledovatelnosti jakožto eh, odstrašující nástroj proti eh, produktovému piráctví. Musím ale říci, že jakékoliv zásadní zpětné vysledování elektronické komunikace zásadně odmítám, protože to považuji eh, za zásadní zásah do eh, svobody komunikace. Myslím si, že musíme najít nějaké jiné způsoby, jiná řešení a měli bychom se snažit jiným způsobem bojovat proti produktovému pirátství. Myslím, že v online oblasti máme jiné dobré metody když zjistíte, že tam je nějaký obsah, který tam na síť byl umístěn eh, neoprávněně, tak poskytovatel může požadovat výmaz takovéhoto obsahu. Myslím si, že to je poměrně samozřejmé. Eh, v posledních letech v Německu jsme měli eh, poměrně velké odvětví, kdy vlastně právníci posílali varování uživatelům, a myslím si, že to není to, co bychom si přáli, když se takové takovéto upomínky. A například hudební průmysl uh, hovořil o osvětě, Eh, o tom, že kulturní eh, statky mají svou hodnotu, za kterou je třeba zaplatit a lidé musí být ochotní za to zaplatit. Takže ta osvěta je podle mě dobrou metodou a nikoli v ta forma nějakého elektronického zpětného vysledování elektronické komunikace. Pan předsedající, děkuji. Eh, pan Zadrojevský. Pane převodničanci, paní... Pane předsedo, dámy a pánové, Co se mi na téhle zprávě nejvíc líbí? Za prvé, posílení úloha dlouhodobé politiky. Za druhé, potřeba chránit kreativní odvětví soudržným způsobem. Lepší kvalita zpráv, lepší odměňování těch, kdo v kreativních odvětvích pracují. A poslední věc, práva k duševnímu vlastnictví. Z čeho mám obavy? Především z důvěryhodnosti údajů, ze kterých vycházíme ze statistických údajů. Někdy slyšíme 3%, někdy 15% evropského rozpočtu na kreativní odvětví. A proč to tak je? Protože nikdo nemá společného jmenovatele. Žádná země nemá společného jmenovatele a společnou definici výdajů na kulturu. V některých případech může být lístek do cirkusu kultura nebo ne? V některých zemích je to výdaj na kulturu, jinde ne. Nebo třeba nějaký kuchařský program v televizi. Některé země to považují za kulturu a jiné ne. Je velice důležité, abychom si to vymezili. A za druhé, je velice důležité vědět, kdo na tato kreativní odvětví dává peníze. Především jsou to jednotliví uživatelé. Jednotliví uživatelé, kteří nakupují různé věci a financují tak také kreativní odvětví. Ti jsou na prvním místě. Za druhé jsou to podniky. A teprve na třetím místě nacházíme vlády členských států. Taková je pravda, ale měli bychom to lépe zdůvodnit a ukázat. Protože důvěryhodnost našich dvou výborů bude záviset na důvěryhodnosti údajů, ze kterých budeme vycházet. A poslední věc, to chci říct výboru ITRE, protože my tady ve výboru pro kulturu víme, nakolik důležité to je. Takže příspěvek výboru ITRE je nesmírně důležitý. A bylo by to ještě lepší, kdyby se k nám připojili eh, také členové rozpočtového výboru. Pak bychom možná měli šanci zavést tam také prvky daňové politiky, daňové uspořádání, protože i na tom závisí budoucnost kreativního odvětví. Nicméně oběma vám děkuji. Ja, recht herzlichen Dank. Děkuji, eh, paní Triple. Yes, um, thank you. Ano, děkuji. Já bych se nejprve ráda ohlédla, protože před celou tou debatou od o, o kulturních aktivitách někdy před 15 lety jeden americký spisovatel Richard Freud napsal knihu Kreativní třída a tam bylo jasné, že ta kreativní třída vychází z talentů, technologií, vysoké úrovní technologie a tolerance, zejména vůči homosexuálům. A já myslím, že je důležité mít na paměti, že to není jenom otázka ekonomická, instrumentální, ale také o otevřenost společnosti a různé pohledy na věc, dejme tomu o toleranci vůči talentům, o technologii, do toho, aby se to všechno spojilo. A já si myslím, že takovýmto přístupem bychom se měli řídit, až budeme projednávat tu naši společnou zprávu o kreativních odvětvích. A moje druhá poznámka, já myslím, že je velice důležité uvědomit si, že kreativní odvětví nemají nahradit kulturní politiku kultura má jistě určitou hodnotu, ale do, jist, do značné míry patří do moderní ekonomické politiky. A z toho bychom měli vycházet, na to bychom měli budovat. Samozřejmě do jisté míry je to kombinace a součást kulturní politiky, ale rozhodně jde také o ekonomickou politiku. A proto, jak už bylo řečeno, je velice důležité, abychom měli společné nástroje a společné programy, na podporu kreativních odvětví. A proto potřebujeme společné cíle, ale já myslím, že kromě programu Kreativní Evropa potřebujeme i další Evropy v evropském rozpočtu, abychom vytvořili větší odvětví. A ne, že by to bylo v rozporu s programem Kreativní Evropa, ale musíme to ještě doplnit a musí být jasné, že pokud chceme být úspěšnější, pokud chceme živou společnost a ekonomický úspěch, FC, ale i v dalších eh, rozpočtech Evropské unie musíme mít možnost podpořit kreativní odvětví. Děkuji. Děkuji. Paní Krostet, máte slovo. Děkuji. Je to velice zajímavá diskuse, protože já jsem přesvědčena, že skutečně musíme vytvořit skutečnou průmyslovou strategii, abychom podpořili tento v uvozovkách průmysl kulturního a tvůrčího odvětví, protože v rámci globalizace podle mého názoru potřebujeme eh, tu regulaci vytvořit jinak, tak, aby byla dynamičtější a aby bylo možné ji neustále uspůsobovat. Je pravda, že mnozí z vás již poukázali na přidanou hodnotu Evropské unie v této oblasti v oblasti kreativity, řemeslné činnosti, zdůrazňovali jste ty evropské znalosti a dovednosti a to je velice důležité. Někdo tady dokonce řekl, a já s tím plně souhlasím, že to jsou činnosti, které nelze eh, delokalizovat většinou. Takže jsou opravdu velice důležité, zaslouží se naši podporu tím spíše, že příjmy z digitální eh, aktivit eh, jsou zde velice vysoké a 90 digitálních údajů, které existují na světě, které byly vytvořeny v posledních, jsou z posledních dvou let a je tedy třeba naléhavě podpořit kulturní a tvůrčí odvětví. Pokud jde o padělání, tam úplně nesouhlasím s tím, co před chvílí zaznělo. Já si myslím, že je skutečně třeba bojovat s padělatelstvím a chránit duševní vlastnictví. Eh, u nás ve Francii máme zákony, které zavádějí sankce, eh, například pro ty, kteří eh, i přes varování ilegálně stahují, může, mohou být odstřiženi od internetového spojení a podobně. Pracujeme i v jiných oblastech, kde padělání může být nebezpečné, třeba z hlediska zdraví. A já si myslím, že je třeba, abychom se zabývali eh, sankcemi, které by chránily tyto činnosti, které skutečně přinášejí nová pracovní místa a zaslouží si naši podporu. Takže tolik z mé strany, pane předsedo. Děkuji. Eh, pan Magal. Ano, děkuji, pane předsedo. Tak myslím, že máme takové přirozené sklony eh, trochu vyjasňovat eh, koncepci kultury. To je dobře, ale tady zase někdy se skrývají určité vnitřní rozpory, rozdíly, které jsou dosti významné a nejsou úplně jasné. Já bych chtěla hovořit o dvou otázkách. Za prvé, už tady e, byla zmínka o veřejných výdajích na kulturní politiku. Neříkejte mi, že e, krize posledních téměř už deseti let nebo devíti let neměla e, katastrofální důsledky na veřejné výdaje na kultury. V některých zemích to platí více, v některých méně. Je to výrazné v zemích jihu, ale ta čísla jsou skutečně spektakulární. V Řecku podle mých statistik na základě Eurostatu 18,4 eur na obyvatele v roce 2014, v Španělsku 101, v Itálii 85, ale třeba na východě 67 eh, na Slovensku v, v jiných zemích eh, až 140 eur eh, na obyvatele v Německu. Například se dává na kulturu a na severu 195 ve Finsku a v Dánsku je úplně nejvyšší, eh, nejvyšší příspěvek na kulturu na obyvatele. Já si myslím, že je třeba si uvědomit, že potřebujeme tady i scénář evropské politiky v této oblasti, abychom měli přidanou hodnotu v tom, že dojde k trochu ke sladění těchto čísel příspěvku, veřejných příspěvků na kulturní politiku. Další věc. Existuje tzv. geoblocking nejen v oblasti digitálního trhu, ale v kulturním eh, odvětví eh, jako takovém. Jsou tady samozřejmě jazykové bariéry, to je jasné, ale i bariéry regulativní, protekcionistické ze strany členských států. A to brání eh, tomu, aby existoval skutečný evropský trh práce pro řemeslníky, umělce a podobně. Myslím si, že to by eh, také mělo být obsaženo v této zprávě, mělo by se to ve zprávě výslovně řešit. Eh, dále bych chtěl ještě na závěr poblahopřát oběma spoluspravodajům, protože myslím, že nám připravili vynikající východisko k diskuzi. Děkuji. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Mm, děkuji. Další eh, řečnící je Sabine. Eh, děkuji. Já bych chtěla nejdříve poděkovat oběma zpravodajům. Ehm, velmi konstruktivně eh, k tomuto tématu přistoupili za spolupráci obou výborů. Ten dokument podle mě představuje výborný základ, na které můžeme dále pracovat. Důležitým bodem pro mne je také apel na komisi, abychom měli středně iž až dlouhodobé hm, průmyslové politiky zejména pro kulturní a tvůrčí odvětví. Jde totiž o odvětví, který není čistě eh, průmyslem nebo hospodářským statkem, ale má eh, kulturní a společenskou přidanou hodnotu. A jde vlastně o dvě strany jedné mince, které představují mimořádnou výzvu, protože tady máme mimořádný aspekt, to znamená, musíme klást důraz také na, na ty kulturní a sociální aspekty. I kontaktní osoby se velmi liší. A to je také podporováno ze strany EU a je to žádoucí. Jde o tu pestrost v jazycích, kulturách. A tak se můžeme vzájemně obohatit. Takže si myslím, že konkrétní eh, politický rámec je dobrá věc. Další bod. V minulosti eh, odvětví kultury eh, vlastně se týkalo jenom programů, které byly zaměřeny na čistě kulturní aspekty. Ale ten hospodářský faktor nebyl dostatečně v programech potom zdůr, zohledněn, zdůrazněn platil také pro popis programu a ta těžiště. Zpráva jasně hovoří také o tom, že personály často nebo pracovníci jsou často vázáni silně na určitý region, nemůžou tady probíhat přesuny, ale pak tedy jde také o původní eh, průmysly, původní evropská pracovní místa. A tak tomu bylo ještě před odpovídající podporou. A myslím si, že se to zaslouží odpovídající podporu ze strany EU přes příslušné eh, programy. A myslím si, že bychom toto mohli v Evropě posílit. A mohli bychom vést jiný typ diskuzí, pokud je také o jiné eh, hospodářské prostory a to, jak se v nich eh, prosadit, prá, prosadit právě s ohledem na kulturní a tvůrčí odvětví. Těším se v této věci na dobrou spolupráci mezi oběma výbory a myslím si, že tady můžeme využít potenciál, eh, který jsme příliš dlouho nechávali ležet stranou. Eh, děkuji. Nevidím, že by se hlásil někdo další, proto se dostáváme tímto k závěru. Já poprosím eh, výbor, aby pardon, zástupce komise, aby eh, se vyjádřil. Dostanete tak dvě, tři minuty, prosím, o vaše vyjádření. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěl říct, nakolik vítáme tuto zprávu. Jsme velice vděční za tuto příležitost být tady a také za pozornost, kterou Evropský parlament věnuje evropským kulturním a kreativním odvětvím. Já myslím, že dojové zmínili, že jde o rámec, který se zatím ještě úplně nevyvinul. Probíhá na tom práce, která hodně k tomu rámci přispěje. Připomněl bych, co děláme pro digitální jednotný trh, jak víte. Revidujeme autorská práva to už se blíží uzavření, oznámíme to září a budeme se zabývat některými z těch věcí, které to zazněly dnes, včetně spravedlivého odměňování tvůrčích pracovníků a autorů. A jde také o tu hodnotovou mezeru a to, jak řešit skutečnost, že ještě nikdy dřív jsme neměli tak velkou spotřebu kultury. Takže jde o tuto hodnotovou mezeru, kterou se budeme zabývat a pracuje se také na ohodnocení, ohodnocení. A další věc jsou samozřejmě statistiky. To tady také zaznělo. Já si vzpomínám, že jsme měli prezentaci ve výboru pro kulturu Eurostatu a ukazovali jsme jak pracujeme s Eurostatem, to nějakou dobu trvá, protože, jak už bylo řečeno, jsou různé definice, ne všechny členské státy sbírají údaje stejně, ale je velice důležité, abychom v tom pokračovali. Protože toto bude pokračovat rok po roce a my máme velmi dobré výsledky. Protože samozřejmě, když nebude žádná definice, tak členské státy se budou přizpůsobovat, takže to chceme také podpořit. A také bych zmínil, co děláme třeba s regiony? Protože někdo připomněl velice správně úlohu regionů při definování strategií. My víme, že nejméně 70 regionů si zvolilo jako kulturu a kreativitu. Pro tu uh, inteligentní nebo strategii inteligentní specializace vznikají platformy, pracujeme s členskými státy na základě otevřené metody koordinace, abychom zajistili přístup k financím a k inovativním opatřením. Máme také pilotní projekty, které jsme spustili v rámci Kreativní Evropy s omezenými prostředky, ale snažíme se vytvořit síť kreativních jader v Evropě, eh, ta platformu pro kreativní podnikatele. Probíhá hodně, abych tak řekl, přípravné práce a proto také se za mém očekáváme vaši zprávu a kdybych to mohl rychle shrnout, souhlasíme s vaší analýzou, podporujeme tuto ambici Očekáváme zprávu a jsme vám k dispozici, kdybyste potřebovali pomoc. Děkuji. Jo, Děkuji. To, o čem jste hovořili, je podle mě velmi důležité. E, například, když se koupíte nějaký přístroj, e, zapnete ho, musíte tím akceptovat e, všeobecné obchodní podmínky, Eh, určitých eh, aplikací má, smíte akceptovat, že mají přístup eh, třetí strany, takže je důležité se velmi intenzivně zabývat všeobecnými obchodními podmínkami v digitálním prostoru, vlastnickými právy, licencemi, různými strategiemi. A to má potom na vytváření kultury obrovský vliv. Karlo Koraci, který je ředitelem jednotky nebo útvaru v generálním ředitelství Growth. Děkuji, ano, já samozřejmě mohu podpořit komentář pana Zampieliho. V tomto ohledu komise si plně uvědomuje hospodářský význam eh, i v oblasti zaměstnanosti tohoto odvětví. Tento týden budeme zveřejňovat studii, která zdůrazňuje význam tohoto odvětví. Bereme eh, na vědomí také snahu parlamentních výborů o zajištění konzistentní politiky. Už nyní, jak to říkal i kolega Zapěry, se snažíme zavádět eh, různé změny i v rámci třeba horizontu 2020. Kolega Zampieri zdůraznil eh, význam strategie spolupráce s regiony, kdyby mělo docházet k inteligentní specializaci. Eh, komisařka Běnkovská eh, oznámila na výboru pro dopravu a cestovní ruch akční plán, který se právě připravuje na synergii mezi cestovním ruchem a kulturním a tvůrčím odvětvím, takže existuje mnoho iniciativ. Jsme si plně vědomi toho, že možná budeme potřebovat konzistentnější rámec a velice příznivě se tedy eh, díváme na požadavky parlamentu, které jdou tímto směrem. Děkuji. Äh, Děkuji. Pan Morgano, náš zpravodaj, prosím o schrnutí nebo možná výklad. Děkuji. Dobře, v první řadě díky. 13 vystoupení, eh, které velmi trefně zasahují jádro toho, co máme v plánu. A zejména také souhlas, eh, zejména s tím posledními dvěma vystoupení, je to pro nás naprosto relevantní a důležité. Co bych tomu mohl doplnit? Já musím říci, že mnohé z toho sdílíme. Nemohu teď vlastně celé to zopakovat, jenom něco doplním a byl bych rád za ty příspěvky, takže ta zpráva potom bude úplná. Nám jde o to přerušit začarovaný kruh. V čem to spočívá? Jde o podhodnocení toho odvětví, ehm, nedostatečné přitažlivosti. A na druhou stranu požadavky trhu práce, kterému neodpovídá nabídka, zejména v oblasti vzdělávání a přípravy. Takže to je první věc, nad kterou jsme se zamýšleli. Pak eh, s tím úzce souvisí další aspekt a to je eh, podmínka proveditelnosti. A na tom trvám, protože nejde o to, abychom předložili nějakou hezkou zprávu a u toho zůstalo. Ale nám jde o to, aby e, vlastně pokračoval určitý závazek, angažovanost, aby nezůstalo zprávy. A možná bychom mohli mít definici odvětví, abychom se vyhnuli tomu, že to, že nám chybí definice toho odvětví, neumožní přístup k profinančním prostředkům. Potom odkazy na údaje, schromažďování dat. Pan Koraca o tom teď před chvílí hovořil. A potom eh, zejména v bodě 3, tam se hovoří o eh, statistikách a definici, definicích a o tom, že potřebujeme větší homogenitu, abychom mohli dosáhnout porovnatelnosti. Ale pak tady máme ještě další problém, který je teď rozhodující, a sice 90 představují mikropodniky to, tohoto širokého odvětví. A tady máme také databázi eh, práv duševního vlastnictví. Máme tady velké schopnosti, ale eh, pokud jde o zdroje na rozvoj, tak tady hrozí, že dojde k zablokování. Takže je zapotřebí najít nějaký způsob, jak to vyřešit. A není pochyb o tom, že eh, to není jednoduché. V rámci digitalizace máme odvětví, které potřebuje více pozornosti. A kromě toho se řeší ještě další definice, další ustanovení. Pak si myslím, že je důležitý také odkaz na eh, to, co zaznělo v některých příspěvcích, a ty se sice jde o sociální statut eh, umělců. Myslím si, že k tomu máme dokument z roku 2007, kdy jsme toto téma už řešili a myslím si, že můžeme tam doplnit eh, nějaký text na toto téma. Byť musíme zohledňovat rozdíly, které panují mezi 27 a 28 členskými eh, státy EU. Mohl bych říct ještě další věci, ale teď je, zůstanu jenom u poděkování, poděkování za příspěvky a doufám, že budeme moci nadále pokračovat. Děkuji také za vaše nápady, pozměňovací návrhy. My jsme si už teď vše poznamenali a budeme na tom dalších dnech pracovat. Děkuji. Pan kolega Eller. I would like to... Já bych se rád podíval trošku do budoucna. Především chci říct možná nejméně Itre, ale jaký je náš postoj. Možná, že jsme trošku pomalí, ale nejsme úplně hloupí. A zdá se, že lidé se myslí, že kultura nemá jenom sloužit ekonomickým zájmům, ale na druhou stranu bez kultury v Evropě nebudeme mít inovaci a může to pomoct také s vývojem společnosti. Takže my to vidíme v mnohem širším kontextu, ale trošku důkladněji. To znamená, že pokud teď mluvíme o nedostacích EFSI, není to kvůli komisi nebo rádě, ale proto, že to společně zařazujeme do programu EFSI. A pokud mluvíme o odměňování. Proč hledáme spojenectví? Pokud je odměňování jakousi exotickou oblastí, kde Safe Harbor, což je věc, která jedinečným způsobem vymezuje nerovné podmínky mezi umělci a platformami to by nebylo přijatelné v žádném průmyslovém odvětví. Představte si, že v ocelářství bychom uplatnili regulatorní opatření, jako je Safe Harbor. Dali bychom malou obchodu v jiné části světa právo rozhodnout o výši odměn v ocelářství. To je nepředstavitelné. Takže v jistém smyslu, když spojíte zájmy umělců e, s těmi high-end odvětvími, kde jsou stejné nebo podobné problémy, máte nějakou odpovědnost. Když to něco prodáváte v obchodě, máte nějakou odpovědnost a když je to na nějaké platformě, tak je úplně jedno, jestli je to, co, jako jaký je to produkt, jestli je to padělané a podobně. Museli bychom jasně říct, že to není nic exotického, co se týká kultury. Je to průmyslové odvětví a žádné průmyslové odvětví v Evropě by něco takového nikdy nepřijalo. A to je podle mě důležité. Musíme vymezit tento sektor a musíme se zeptat, jestli některé věci by byly přijatelné v jiném odvětví. To je důležité. A třetí věc, financování. Já myslím, že vznikla příšerná situace pro kreativní odvětví. Mluvíme o nemateriálních stacích. Může se to objevit na jakékoliv bilanci a musí nám na tom záležet. Záleží nám na spoustě věcí, ale o tento sektor jsme se nestarali, protože to zůstalo v problematičtější situaci než dřív. Protože mikroúvěry jsou problematické, Ty problémy s financováním jsou ještě horší než dřív, ale kdybychom se na to nedívali jako na, abych tak řekl, kulturní výzvu, ale jako na odvětví, tak bychom k té věci přistupovali dost jinak. Kdybychom třeba letectví vyloučili z přístupu k nějakým financím, tak by byl velký protest. kdybychom upírali tomuto odvětví úvěry a půjčky. Takže v podstatě jsem jenom chtěl ukázat, že z naší strany je to možná takové trošku robustní partnerství, ale my chápeme, kolik je to složité a nevidíme v tom jenom čistě ekonomický účel. Ale na druhé straně ta morální nadřazenost obětí jistě dělá dojem, ale moc daleko to nepovede. Takže já se rozhodně těším na takovéto partnerské vztahy, na tuto spolupráci, protože potřebujeme jeden druhému pomoc. Je to důležité pro evropskou budoucnost. Páteř je kultura evropského, eh, kultura je páteř evropského projektu a souvisí to i s globální konkurencí. A je to jeden z prominentních a slibných sektorů evropské ekonomiky. Mnohokrát děkuji. Mřele díky, zejména oběma zpravodajům a také eh, europoslancům, kteří se zapojili a všem hostům. Myslím si, že je dobré, že eh, jsme se teď o tom bavili a myslím si, že by bylo vhodné se během letní přestávky nad tím intenzivně zamyslet, protože například lhůta pro pozměňovací návrhy FITRE je 6. září. Máme tedy dost času eh, nad tím ještě text eh, proto text vylepšit a potom 13. října máme setkání FITRE Plánuje se hlasování na 10. listopadu ve výboru ITRE. Mělo by jít o společné setkání obou výborů. výboru. Já bych chtěla ještě všem poděkovat. Předám opět eh, předsedání své kolegyni, eh, paní Kosta. A ještě jednou opravdu vřele díky za společné setkání. Podle mne je velkým úspěchem děkuji kolegovi Robikovi. Myslím, že jde o krásnou iniciativu a je dobře, že jsme si opravdu přáli toto setkání a budeme spolupracovat. E, tu zprávu budeme bedlivě sledovat, e, já sama na to mám velký zájem. Jenom na závěr ještě tři připomínky. E, kolega správně hovořil o datech. Máme zprávu, výzkum, na kterou jste se odkazovali, můžeme ji rozdat také kolegům. A já přesně vím, jak je obtížné téma dat. Mm, protože ne všechny členské státy mají stejné kritérium pro jejich získávání a ten perimetr se mění podle ehm, země, podle analýzy. Takže ta čísla se liší a proto je velmi důležité tedy řešit srovnatelnost dat. A myslím si, že bylo užitečné to zapracovat také do stanoviska. Za druhé, mm, řešíme trochu specifickou situaci. Kultura je většinou něco, na co si e, stěžujeme a myslím si, že teď bychom měli ukázat něco nebo prokázat, že jde o e, důležitou věc. Musíme říct, že kultura je sama o sobě hodnotou a kromě toho představuje ekonomickou hodnotu a tak dále. A mně se líbil ten opočný přístup také výboru ITRE. Uvědomili jsme si, že eh, bez kreativity, bez talentů, bez vzdělávání nebude vůbec fungovat ani průmyslová politika. A to je podle mne eh, závěr nebo schrnutí, které samo o sobě eh, stačí proto, že můžeme zdůvodnit, legitimizovat tuto zprávu, to stanovisko. Musíme tento dialog podpořit. A i na úrovni komise je velmi příjemné vidět, jak různé jednotky útvory spolupracují a většinou nemáte tolik příležitostí spolupracovat. A já, já si myslím, že to je velmi, eh, velmi užitečné. A je to věc podstatná, nikoli v metody. Potom otázka přístupu a financování. Myslím si, že to je velmi důležité. Ehm, já si myslím, že musíme být velmi ambiciozní. Ehm, Máme tady specifika to odvětví. V kreativní Evropě, a zítra budeme mít k tomu diskuzi k zprávě o provádění, tak tady v této oblasti máme dvě otázky. Zítra konečně nastíníme, jak to je s dohodou mezi Fondem pro investice a komisí. Jde o nástroj, finanční nástroj, který představuje zárok, záruku Evropské banky pro investice a je to určeno konkrétně tomuto odvětví. Teoreticky oni mají mít přístup eh, k půjčkám, ale v praxi tomu tak není. A my chceme být ambiciozní. Už jsme o tom hovořili také s generálním ředitelstvím Connect a Act a máme za to, že je zapotřebí tyto zdroje spojit, zdroje fondu a spojit je s EFSI. Já myslím, že musíme být ambiciozní. Spolu s vámi během diskuze k FC potřebujeme jednotnou konzistentní politiku. Hovořila jsem také se zástupci generální ředitelství Connect, a nemůžeme očekávat jenom se založenýma rukama až eh, na to, až projekty přijdou. My musíme mít eh, evropské platformy pro eh, kulturní a tvůrčí odvětví v Evropě. A myslím si, že to vyplynulo už z rozhovoru s komisí. Zítra o tom budeme ještě hovořit a jak říkala kolegyně Triple, s kterou naplně souhlasím, potřebujeme kreativní Evropu. To budeme hovořit zítra. Myslím si, že je o důležitou příležitost ale z hlediska e, kulturních a tvůrčích odvětví, ta tvůrčí Evropa byla mm, trochu příležitostí, kterou jsme si nechali ujít. Máme tam samozřejmě kulturu, což je důležitou e, oblastí e, ze ziskového i neziskového hlediska, potom máme audiovizuální služby a další sektory. A jde o to, abychom měli skutečnou novou osu a to by mohly představovat, představovat kulturní a tvůrčí odvětví. A platí to také pro ambici, kterou bychom měli mít. Potom do téma eh, k tvůrčích umělcům a vymáhání nebo vynucování práva u eh, produktového piráctví. Tady jde o obrovské škody, mimo jiné také v oblasti kultury. A zejména tady je také otázka, která se týká věci, která vám může připadat vzdálená, ale podle mne by to mohlo být zajímavé i pro nový přístup, a sice kulturní a tvůrčí odvětví a průmyslová kultura. Tak tady máme mm, také rok kulturního dědictví, což bude rok 2018. A mohli bychom eh, to využít a požádat eh, kolegu Rubika z výboru ITRE, aby nás podpořili u výboru, u výboru pro rozpočet, protože jsme zjistili, že nebylo vyčleněno ani jediné euro na tento rok pro kulturní dědictví. A není ani dán program. Doufám, že ten program dostaneme k dispozici co nejdříve. Takže bychom mohli v této bitvě eh, působit společně a myslím si, že můžeme dosáhnout mnohých výsledků. Děkuji všem kolegům, eh, panu Rubikovi, děkuji tedy zástupcům ITRE i eh, výboru KULT, děkuji za spolupráci. A myslím, že ta spolupráce není samozřejmá. A děkuji také tlumočníkům, kteří vydrželi až do posud. Děkuji.